písemné prohlášení 61 2010. Je to prohlášení o podpoře pro sazování zákazu ze strany Evropské unie eh, o uřezávání ploutví žralokům. To ten je text, který dostal dostatečně mnoho podpisů a podle článku 123 bude tedy e, také předán e, příslušným adresátům a uveden v textech e, a v zápisu z jednání. Pak je tady ještě číslo 62. Eh, to je usnesení k masovému sportu a podporu maso, podpory masového sportu. Zase má dostatečné množství podpisů, takže podle článku 123 bude eh, předáno adresátům a zároveň také eh, bude uvedeno v textech a jména signatářů v zápisu z jednání. Technická poznámka. Děkuji Eh, chci říct, že eh, jménem svých spolusignatářů Ivo Beleta, Mary Hannibal a tak dále eh, chci poděkovat všem, kteří podepsali toto prohlášení. Je významné, že prakticky 50% všech signatářů jsou ženy. Já jim chci hrozně poděkovat za spolupráci a také chci velice uvítat podporu Juan Stonischen a ona k tomu patrně také bude chtít něco říct a e, přejme si hodně masového sportu i o Vánocích. Děkuji, výborně. A teď je to tedy prohlášení 61 2010 od Thomson, Lynn, Figueiredo, Protasjeviče, Deli a paní Deli. Máte slovo. Jedná se o strategii Evropské unie pro lidi bez